podívat se na metodiku výpočtu marže jako takovou a je potřeba podívat se na všechny politiky, které přispívají k jaksi řízení rizik. Chci se zaměřit právě na toto téma, protože se na něj lidé v poslední době zaměřují. Není pochyb o tom, že dvoudenní eh, vyřizovací lhůta eh, generuje větší marži pro clearinghouse než doba jednodenní. Tedy z paribus. Je to v podstatě jednoduchý matematický vztah, eh, dvoudenní období generuje o 41% víc. Ale e, problém je, že vše ostatní schodné není. Jak možná také víte, my se řídíme politikou, které říkáme gross collection and posting zákaznických marží, to znamená hrub, hrubý sběr a e, udílení marží, což znamená, že členové clearinghouse musí e, ústřední protistraně dát plnou částku té prvotní marže pro každého pro každého zákazníka, zatímco v Evropě se umožňuje tzv. netting. To znamená, že když expozitura jednoho zákazníka offsetuje expozituru někoho jiného, tak ten člen clearinghouse může eh, odevzdat pouze prvotní marži eh, vypočítanou nettingem, takže napříč těmi eh, několika zákazníky. Už nějakou dobu diskutujeme s komisí o tom, zda generuje větší částky ta jednodenní nebo ta dvoudenní metodika výpočtu marže. Eh, když nás navštívit Lord Hill, provedli jsme takovou celostní analýzu a eh, vzájemně jsme se eh, z toho poučili. Co jsme zjistili? My jsme využili skutečná data ze sedmidenního období a rekonstruovali jsme částky té požadované marže podle těch jednotlivých procesů pro devět největších clearinghouseů Ehm, jedné protistrany v USA, což je zhruba 80 eh, celého biznisu v zákaznických maržích. Zjistili jsme, že eh, ta jednodenní částka byla eh, výrazně vyšší v každý z těch sedmi dnů než ta dvoudenní netovaná částka. To znamená, Celková částka zákaznických marží, kterou Clearinghouse obdržel za jednodenní, eh, za jednodenní marže, bylo zhruba 40, 421% toho dvoudenního, eh, té dvoudenní netované částky a nebylo to nikdy méně než 160% té dvoudenní netované částky. Podívali jsme se ještě na jiné clearinghousy v USA, našli jsme ještě větší procentní rozdíle, eh, rozdíly. Omluvte mě, já jsem připravil pár snímků, pár grafů. Myslel jsem si, že by to bylo eh, poměrně zajímavé podívat se na to, jaký je konečný dopad nettingu na eh, eh, období vyřízení. Doufám, že jste je dostali. Na těch prvních dvou grafech nemáte skutečná čísla, protože zde máme i otázku důvěrnosti, ale jsou poměrně reprezentativní, co se týká toho tématu jako takového. Graf číslo jedna ilustruje eh, efekt nettingu tím, že porovnává eh, jednodenní netting a jednodenní hrubé marže. Samozřejmě to nikdo nepoužívá, ten jednodenní netting, ale chtěl jsem vám pouze ukázat, jaký zde je rozdíl, o čem to vlastně mluvíme. A my jsme tím pádem vytvořili hypotetická portfolia pro tři clearinghousy, a v podstatě to je to, co máte popsáno v, té, eh, v, té, eh, v tom grafu, to znamená eh, investice na dlouhou dobu, na krátkou dobu, prodeje na dlouho a na krátkou dobu. Vidíte, že marže je zhruba sto, jenom to, aby to bylo jednoduché. Takže ten diagram nahoře ukazuje, že v rámci growth postingu clearinghouse dostává, dejme tomu 3000, ať už to jsou dolary nebo cokoliv jako marže. Dole vidíte to samé portfolio, ceteris paribus, ale když umožníte netting, tak ten clearinghouse dostane pouze 800 dolarů, dejme tomu. V reálu samozřejmě je to částka, která se bude lišit v závislosti na složení zákaznického portfolia, ale účelem zde je ukázat ten relativní dopad. Eh, graf číslo 2 porovnává to samé, ale tentokrát s dvoudenním nettingem, přičemž dole dole na té stránce vidíte, že ta celková částka pro House je 1120 dolarů a opět to ilustruje eh, ten efekt toho dvoudenního období, tedy to 41% navýšení vůči tomu jednomu dnu, nicméně neoffsetuje to ten negativní efekt nettingu. Opět jsou to stejná portfolia za jeden den to byly 3000 a tady vidíme v dvoudenním nettingu 1120 eh, dolarů, takže je to daleko méně. Skutečně byste museli mít extrémně rozložené pozice zákazníků, aby ten dvoudenní efekt byl vyšší v tom, v rámci toho nettingu. A toto jsou čísla, která eh, se týkají v podstatě jednoho eh, clearinghouse s poměrně jasně danou pozicí. Dobrá, ale pojďme tedy k těm skutečným datům. Opět kvůli důvěrnosti vám nemohu říci, eh, jaká byla data jednotlivých, clearing, jednotlivých členů eh, té protistrany, ale graf 3 je založen na skutečných datech. A tady vidíte skutečné prvotní marže futures u zákazníků v rámci clearinghouse pro jednodenní marži a pak jsme si to zrekonstruovali na dvoudenní netting, včetně těch skutečných pozic, které, měly, které, které mělo těch devět největších eh, clearinghouseů. A toto jsou data, která sbíráme v rámci pravidelného dohledu a která pak používáme v rámci analýz a které jsme v rámci CFTC poskytli Evropské komisi. A Vidíte, že tady máme výsledky zprůměrované za eh, sedm různých dní eh, za období 6 týdnů. Takže vidíte, že jeden clearinghouse měl 58 miliard v rámci marží a pokud bychom se řídili dvoudenním nettingem, tak by ten clearinghouse s těmi stejnými zákazníky, stejnými členy, stejnými pozicemi měl pouze 23 miliard dolarů marže. Takže ten rozdíl tam je 35 miliard dolarů v té prvotní marži, kterou drží clearinghouse. 35 miliard dolarů. Opět je to zhruba 150%, nebo víc než 150%. Výsledky naší analýzy devíti největších clearinghouseů na e, základě tohoto jednodenního období jsou mezi 2,4 až po 2,6 krát tolik, co by dostali z toho dvoudenního nettingu. Tak a teď jak to vypadá e, v oblasti těch takzvaných house margin, to znamená to, co eh, dostává clearinghouse od té clearingové firmy jako takové a to nelze zaměňovat s tou zákaznickou marží. A tady ta dvoudenní doba vygenerovala víc než jednodenní, protože tady nedochází k tomu nettingovému efektu. Hovoříme skutečně pouze o tom clearing houseu, kde máte jednotlivé členy, který každý má každou nějakou pozici, ale je jich několik. Není to taková škála zákazníků. Takže v podstatě tady máte tu 41%, ten 41% rozdíl, o kterém jsem mluvil předtím. Je potřeba pamatovat na to, že velikost té pozice jednotlivých clearinghouseů na trhu futures je daleko menší než jaksi objem těch pozic zákazníků. A tím pádem marže toho clearinghouse je daleko nižší než eh, marže u zákazníků. Obvykle se hovoří o tom, že marže clearinghouse je zhruba 14% celku, někdy je to dokonce jenom 10%. Na čtvrtém diagramu vidíte opět marže clearinghouse za použití skutečných dat. A opět i zde ta skutečná částka Eh, jsme eh, říkali podle jednoho dne 9 miliard Kdyby to byly e, dva dny, tak to je 13 miliard, takže se to navyšuje. Ovšem je zde ještě jeden rozdíl, co se týká našich režimů, které používáme, a to je, jak zacházíme s přidruženými subjekty clearinghouse, to znamená ti přidružení členové, kteří provádí clearingové transakce. My vyžadujeme, aby tyto přidružené transakce byly zahrnuty do toho účtu clearinghouse, protože nechceme, aby ohrožovali zákazníky. Evropa umožňuje tyto přidružené subjekty brát jako zákazníky. A to znamená, že ten druhý graf na té, e, na té, na té čtvrté stránce ukazuje, co by se dělo, kdybychom se my řídili evropskými pravidly. To znamená, že bychom zde viděli ten rozdíl mezi celkovou marží clearinghouse, pakliže USA by se řídili E, evropskými pravidly, to znamená, že by vyčlenili ty přidružené subjekty z toho clearinghouseového účtu, ale vyžadovali dvoudenní vyřizovací období. Takže když vyloučíme ty přidružené e, subjekty, bylo by to 3,6 e, miliard za jeden den a 5,5 miliard za, dvě, za, za dva dny. Je to tedy rozdíl poměrně velmi malý, ten rozdíl je tam asi 1,5 miliardy. Ten pátý graf schrnuje relativní dopad našich regulačních režimů za použití těch dat, která jsme analyzovali. Takže ten diagram nahoře zobrazuje rozdíl na straně zákazníka, opět 58 miliard versus 23 miliard. A ten diagram dole eh, ukazuje rozdíl mezi maržemi clearinghouse, kdybychom se vyřídili evropskými pravidly a vyloučili tedy přidružené subjekty, bylo by to tedy 5,1 versus 3,6, takže eh, je to rozdíl na straně zákazníka 35 miliard dolarů, eh, na straně clearinghouse je ten rozdíl podle evropských pravidel 1,5 miliard. Evropská komise eh, si přesto dělá obavy o to, že nižší marže clearinghouse je riziko. Oni se ptají, zda v případě bankrotu to neznamená, že máme zkrátka menší disponibilní marži. Znamená to, že ta marže je menší, ano, ale to daleko větší riziko je v tom rozdílu té marže zákaznické. A tady je důležité přemýšlet o tom, co se vlastně stane, když nějaký člen protistrany bankrotuje. Otázka je, jak budeme chránit zákazníky tohoto člena, jak budeme chránit clearinghouse, jak budeme chránit ostatní členy stejného clearinghouse, jak zajistíme, aby oni nemuseli platit za toho jednoho, který bankrotuje. A ta velikost celkové zákaznické marže v podstatě určuje odpověď na tyto otázky, protože ta určí, zda zákazníci toho bankrotujícího člena mohou být transferováni k nějakému jinému clearingovému členovi, a nebo zda jejich pozice musí být úplně zlikvidovány, což potenciálně může destabilizovat celý trh. Když se podíváte, co se stalo v MF Global v Lehman a v jiných situacích, tak ta otázka byla, můžeme převést pozice zákazníků někam jinam a minimalizovat tím pádem eh, dodatečné škody. A to naopak pak zase určuje, zda se využijí prostředky z garančního fondu, anebo zda musíte vzít prostředky jiným clearingovým členům. Eh, podle našeho názoru, eh, když chceme zaměřovat na celkovou finanční stabilitu, můžeme získat daleko víc tím, že budeme eh, ten hrubý posting vyžadovat od všech zákazníků, spíš než tím, že navýšíme minimální období pro vyřízení, pro eh, clearinghouseové účty. Můžete se zeptat, proč neuděláme oboje? Proč si nezachováme eh, americké protistrany, které by sbíraly eh, pozice zákazníků a vyřizovaly během jednoho dne, ale na úrovni clearinghouse to, se to řešilo během dvou dnů. Nebylo by to snoubení těch nejlepších vlastností. My si s tím děláme následující obavy. Likvidační období se obvykle rozhoduje na základě produktu a rizikových charakteristik daného produktu já nevím, u některých produktů to může být jeden den, u některých produktů to může být déle. U swapu eh, jsme se naopak eh, všichni shodli, že by to mělo být až pět dní. A eh, obáváme se, že tím, že budete účtovat jiné marže na základě toho, kdo vlastní daný produkt, vytvoří pobídky za účelem obcházení regulace a to nechceme. Nechceme se dostat do situace arbitráže. Pokud budete mít různá období, pak existuje svým způsobem pobídka, a to by bylo zejména problematické, kdyby Evropa a Spojené státy jinak e, eh, řešili otázku přidružených subjektů, protože pak by zde byla skutečně pobídka, aby přidružené subjekty v USA se snažili bokovat své transakce jakožto zákazníci v Evropě. A kromě toho, Zatímco tedy množství clearinghouseové marže je relevantní v případě bankrotu, tak druhá velice důležitá věc je, eh, jsou příspěvky do garančního fondu členů daného clearinghouse, protože množství v jednom ovlivní množství toho druhého. Na úvod jsem říkal, že je důležité podívat se eh, na tyto věci jaksi s odstupem, podívat se na metodiky jako celek, podívat se na jiná opatření pro omezování rizik. A pak je zde ještě celá řada dalších otázek, které bychom měli alespoň zvážit, pakliže chceme hodnotit celkový výsledek nějakého takovéhoto právního dohledového rámce. A pak jsou zde ještě další rozdíly v těch jednotlivých rámcích v Evropě a USA. V některých oblastech jsou evropská pravidla konzervativnější, v jiných oblastech jsou naše pravidla konzervativnější. Jsem připraven samozřejmě pak, když bude zájem o tom diskutovat. Otázka před námi tím pádem je, čeho se snažíme dosáhnout. Pakliže se snažíme eh, ekvalizovat ty klíčové rozdíly, pokud se snažíme zaměřit se na otázky finanční stability, tak já bych řekl, že bychom měli vycházet ze zákaznické marže. To je ta oblast, kde je největší rozdíl. Měli bychom vyžadovat povinné vybírání marží od zákazníků a ten takzvaný gross posting. To jsou ty oblasti, kde máme největší rozdíly a to posílí stabilitu a více to ochrání i zákazníky. Jak možná víte, ten, ten jednodenní proces vyřizování se sleduje i v jiných jurisdik, jurisdikcích, včetně těch, kde už mimo jiné platí určitá pravidla ekvivalence. Co se týká um, účetnictví clearinghouseů, Tady je potřeba si uvědomit, že pakliže chceme ty rozdíly ekvalizovat do větší míry, musíme se podívat i na otázku přidružených subjektů a musíme se podívat i na otázku příspěvku do garančních fondů, protože opět toto je ještě jeden zdroj peněz, ehm, které můžeme čerpat, pakliže, pakliže jeden člen clearingového hozu bankrotuje. Pakliže máme pocit, že eh, prvotní marže clearingových členů a příspěvky do garančního fondu nebudou stačit v případě bankrotu, bankrotu je potřeba toto změnit. Nicméně jsme přesvědčeni, že bychom se měli vyhnout vytváření pobídek pro um, evazivní chování a tím pádem dospívat do arbitrážního stádia. Protože tím bychom opět ovlivnili likvidační období. Takže eh, asi tolik. Já vím, že to bylo poměrně technicky eh, náročné, ale měl jsem dojem, že mm, vám to pomůže pochopit nebo si uvědomit, co říká naše analýza a jak se na tyto věci díváme. My jsem eh, připraven samozřejmě zodpovědět jakékoliv otázky a jsem připraven eh, diskutovat i o čemkoliv jiném, co se týká derivátu, anebo o čemkoliv jiném, co vás napadne. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám, pane Masade, za tuto prezentaci. Určitě to je velmi technická záležitost, ale Myslím, že nám to rozhodně pomůže pochopit lépe těmto technickým aspektům. Jasnost a přesnost je jedna věc, a dohoda je něco jiného. Je tady řada členů tohoto výboru, kteří, včetně mě, kteří by vám rádi položili otázky, například to, eh, jestli je eh, relevantní to, že nelze kompenzovat eh, Eh, účty jednotlivých zákazníků při výpočtu toho průměru, anebo jestli máte v úmyslu změnit eh, tuto politiku. Protože vy jste tam nadnesl tu klíčovou otázku, kdy dochází k jinému započítávání těch eh, účtů clearingových institucí. Já vím, že také postoj komise bude důležitý pro zajištění eh, finanční stability, protože komise například upozorňuje na relevantnost účtů eh, clearingových institucí vůči eh, účtům klientů. Já na to rád zareaguji. Pokusím se na tyto velmi důležité otázky odpovědět. My velmi silně věříme v to, že peníze zákazníků by neměly pokrývat eh, eh, nějaké ztráty clearingových institucí a proto požadujeme, aby přidružené strany byly započítány do účtu eh, clearingových institucí. Pokud Goldman Sachs se na tom nějak podílí, tak by se neměl opírat o účet svého zákazníka, protože to si, myslíme, podkopává postavení toho zákazníka. Mělo by to spadat do expozitury Goldman Sachs. A když jste se ptal na to, jestli se chystáme to změnit, tak se rozhodně nechystáme změnit toto odliš, rozlišování. Ale myslím si, že je důležité si uvědomit, že pokud dojde k nějaké ztrátě u uh, účtu uh, eh, klinkové instituce, tak se to projeví i na účtu zákazníka. velikost expozitory může být vyšší a ty rizika budou vyšší. V případě, kdy jde bankrotu Lehman Brothers nebo někoho jiného, tak eh, si potom musí obavit z toho, co se stane se zákaznickými účty, protože v okamžiku toho bankrotu teď už nebude možné provádět žádné platby, protože by se obávali z toho, co by se stalo v případě eh, nějakých žalob nebo eh, Eh, zprávy konkurzní podstaty. A klinková firma si musí uvědomit, že má pravomoc převést účty svých zákazníků, ale to se bude odvíjet od toho, kolik marže tam je. Jiná clearingová firma nepřijme tyto účty, pokud tam dostatečná marže nebude. A proto souhlasím s tím, že bychom eh, si měli dělat obavy z toho, co se děje na účtech clearingových firm, ale musíme si uvědomit, že to také bude mít dopad na účty zákazníků. A proto bychom se měli dívat na to, kolik peněz v těch účtech je. Potom jste se mě ptal na to, jestli máme v úmyslu to změnit. A my rozhodně nechceme změnit to rozlišování. Nemyslíme si, že ty dvě věci by se měly směšovat, ale já jsem spíše měl na mysli, že ty peníze Eh, na účtu klinikové firmy, pokud nebudou dostatečné, tak potom bychom se měli podívat na ten záruční fond, protože i tam eh, ty klinikové firmy umístují eh, prostředky, potom jsou jsme udělat celkový kapitál a všechno to posoudit dohromady a zeptat se, jestli to je dostatek. Zase bychom ale si měli uvědomit ty relativní částky, o které tady jde porovnání tedy těch peněz, které jsou na, fě, na účtu klinikových firm a které jsou na účtu základníků. Na jedné straně máte toho slona, to je ten účet toho zákazníka, potom máte něco mnohem menšího, což je účet té clearingové firmy. A rozhodně musíme zohlednit obojí. Takže z toho vyplývá otázka, proč by bylo tak obtížné souhlasit s tím navýšením, když je to tak důležité. My to nechceme navýšit na dva dny, pokud u zákazníka to bude jeden den, protože tady vznikne riziko regulační arbitráže, která asi nahání strach na všech. Pan Burkhardt Balc, koordinátor za EPP. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane Masade, děkujeme, že jste přišel. Je dobře, že jste do Bruselu konečně zavítal. Zrovna my ve výboru Ekon Víme velmi dobře, jaká je důležitost transatlantské spolupráce, zejména v otázkách regulace finančních trhů. A proto bych znovu se vrátil k jednomu citlivému tématu, které eh, jistě bude diskutováno ještě dále. To znamená požadavky na jistící marže i zde v rámci tohoto nařízení. Jak víte, náš pohled, evropský pohled, jde vždy především směrem stabilita finančních trhů a pro nás je právě toto to nejdůležitější. A jako takový bych se rád zeptal ještě na několik věcí. E, za prvé je zde otázka, zda není větší pravděpodobnost, že nějaký clearing house může zažít jaksi bankrot i vlastního clearingového člena. Já jako potenciální zákazník si myslím, že to je velice důležité téma, které bychom měli diskutovat. A druhá věc, vy jste o tom částečně už vlastně mluvil, ale přesto se na, na to zeptám ještě jednou, když už máme tu možnost zaběhnout do většího detailu zde. A to je téma těch větších, ten vyšších e, zajišťovacích marží, které ale zákazníci nemohou využít k tomu, aby vyrovnávali případné selhání jiných clearingových členů. Jakým způsobem pak chcete čelit těm rizikům u vlastních členů clearingového hauzu? když nebudete mít ty jistící marže. A to i v případě toho dvoudenního likvidačního období. Já si myslím, že to jsou otázky, které bychom měli ještě eh, jaksi prohloubit. Děkuji. Jenom abych vás dobře pochopil, já se omlouvám, že jsem si nevzal sluchátka hned na začátku. Eh, Tedy první otázka není větší pravděpodobnost bankrotu na straně clearinghouse. A druhá otázka, pokud tedy správně chápu, pakliže to tak bude, nepotřebujeme mít i na této straně vyšší marži. Co se týká pravděpodobnosti bankrotu, eh, jak se na to díváme my, tak pakliže nějaký člen clearinghouse bankrotuje, tak problém není pouze na straně jaksi účetnictví toho clearinghouse. Je potřeba se podívat i na stranu zákaznickou. Ale protože zde máme jaksi rozdíl velikostí obou těchto položek, tak to riziko pro ten clearinghouse a riziko pro ostatní členy clearinghouse pramení v podstatě z toho, zda ten daný zákaznický účet má dostatečnou marži. Já nevím, eh, podívejte se eh, na ten rozdíl, je tam nějaký rozdíl nějakých 35 miliard na straně zákazníků, vidělte si to, já nevím, devíti firmami, je to zhruba 4 miliardy na firmu. Eh, vidělte si 1,5 miliard, devíti. a z toho dostanete nějakou představu o té proporcionalitě. Ale přesto je potřeba Eh, samozřejmě řešit i otázku marží na straně clearinghouse. Je to otázka velice důležitá. A proto je potřeba se zaměřit na veškeré procedury a veškerá opatření, která máme, abychom se vyhnuli bankrotu na straně clearinghouse. A musíme řešit, co budeme dělat pak. A proto mluvíme o těch příspěvcích do garančního fondu, které odevzdávají členové clearinghouse. Což je tedy další věc, kterou, kterou využijeme na záchranu nebo na kompenzaci, než jdeme za dalšími členy clearinghouse. Ale právě proto monitorujeme pozice jednotlivých clearinghouse, provádíme každodenní dohled, eh, hodnotíme a měříme expozituru a tak dále a tak podobně. Co se týká mého přístupu k tomuto problému, tím, když bychom řekli, no tak tady je to jeden den, tak tady použijeme třeba dva dny. Já s tím mám ten problém, že to vytváří pobídku pro určitou změnu chování. A to vytvoří. Lidi se budou snažit vykazovat transakce jako zákazníci i ty, které by měly mít v rámci eh, účtu clearinghouse, protože budou mít ten benefit nižší marže. A proto je potřeba zamyslet se nad tím, proč říkáme, že ta daná nebo onaká marže v rámci účtu clearinghouse nestačí. A pokud se shodneme na tom, že nestačí, můžeme probírat, proč nestačí a co s tím. Samozřejmě se můžeme zaměřit i na příspěvek do garančního fondu, protože součet té marže plus příspěvku do garančního fondu jsou navrženy tak, jak asi víte, abychom zajistili to, čemu říkáme cover to protection, to znamená eh, úroveň, určitou úroveň ochrany. Můžeme se samozřejmě zaměřit na to, jakým způsobem tuto ochranu cover to měříme, jestli je to dost, jestli to je málo, ale to je záležitost ještě úplně jiná. My k tomuto přistupujeme takto, zkrátka. Chceme, pokud myslíme, že je někde problém, nedostatečnými příspěvky clearinghouseu jako celku, můžeme to řešit případně i jinak nemusíme asi vytvářet dodatečnou disparitu, kterou, která, jak jsme přesvědčeni, povede k regulační arbitráži. Děkuji za SAD Jonas Fernández Alvarez. Muchas gracias, presidente. Bien. Děkuji vám, pane předsedo. Je pro nás tí, že jste mezi nás eh, přišel a že kromě jiných témat můžeme diskutovat také o tomto tématu, který, které přivedlo vás až sem do Bruselu, protože se snažíme vyřešit eh, vyjednávání ohledně eh, marže jak eh, pro zákazníky, tak pro clearinghousy. Myslím, že jednou z lekcí, které jsme se ponaučili v průběhu krize, je je to, že nestačí jen kontrolovat nebo mírnit rizika jednotlivých eh, aktérů idiosynkratickým způsobem. A také jsme se poučili, že systémové riziko, které po léta bylo stranou eh, analýzy eh, jak dohledových orgánů, tak dalších aktérů a i akademických orgánů, nyní musí být brána v úvahu. Bazilej 3 pro bankovní instituce e, ukládá také dodatečné kontroly zaměřené nejen na individuální riziko jednotlivých činností ekonomického subjektu, ale také na způsob, kterým tato činnost může e, generovat rizika v komplexnějším systému. A tím se samozřejmě musíme zabývat. Co se týče normativního rozdílu mezi eh, Spojenými státy a Evropskou unii, máme pocit, že americký systém pravděpodobně obsahuje i takovou marži pro zákaznické účty, které, která je vyšší, než kolik je stanoveno v evropských eh, standardech. Což eh, naopak pokud se podíváme na clearinghousy, eh, Zdá se, že tam je marže eh, nedostatečná na základě toho, co jste uvedl vy, i na základě údajů, které má komise a evropské úřady a další akteři, kteří se tímto zabývají. A to <clears throat> a proto právě Evropská unie je mm, obezřetnější ohledně systémových rizik. Některé činnosti obnášejí takovéto eh, systémové eh, riziko a právě proto a také proto, aby se předešlo o něm arbitrážím povinným, eh, k ním se všichni snažíme vyhnout a s tím, že takováto arbitráž by mohla vést evropské podniky, aby nebo je podněcovat k tomu, aby jednali, aby svou činnost prováděli ve Spojených státech, Eh, vy hovoříte tedy o dvou denním období jako alternativu, eh, aby se podařilo najít nějakou, eh, nějaké řešení pro sladění amerického a, a evropského stanoviska. Takže vzhledem k tomu, že procento u clearingových housů je vyšší v Evropě, zdá se, že Spojené státy vyřešily tu situaci mnohem lehčím způsobem? Well, uh, thank you for the question. Děkuji za tuto otázku. Já souhlasím, že cílem by mělo být zaměřit se na systémová rizika. Hodně jsme se o tom poučili v krizi a poučili jsme se o tom, že může dojít k narůstání, k vršení rizik systémových a to může mít potom velice destruktivní účinek a mm, země na to čekala pět let, než se zpamatuje z takovéto situace. Takže e, v tom s vámi poměrně souhlasím. Ale my jsme se také poučili o tom, že vytváření marže do e, v oblasti futures s tím nemá nic e, společného, protože ta metodika, o které my dnes hovoříme s krizí, nemá nic společného. Do určité míry se týkalo oblasti derivátů toho druhu eh, derivátů, které nebyly interně nikterak regulovány. A nyní na obou dvou stranách byly přijat, byla přijata opatření, aby se to vyřešilo, jak už jsem uvedl, co se týče eh, klírovaných derivátů. Tam jsme mnohem blíže eh, dohody. Víme, že tu jsou rozdíly, ale jsou přijatelné. A popravdě řečeno, mm, pro mne je mnohem větším problémem ohledně systémových rizik Eh, ohled, musím říct, že, že marže u um, eh, eh, derivátů to není, ale je to u neklidovaných swapů. Protože velká část na trhu derivátů neprochází clearinghousy vůbec. A vy i my pracujeme právě na těch pravidlech. My navrhujeme mnohem nižší práh navrhujeme mnohem nižší práh toho, té marže než ehm, Evropská e, komise. Já jsem řekl, že jsem ochoten ehm, se řídit e, tím návrhem Evropské komise, třeba, že my bychom chtěli nižší úroveň toho Prahu. Eh, nicméně přejeme si lepší ochranu a v těchto všech věcech, jak dobře víte, musíme vyvažovat eh, náklady na regulaci eh, se ziskem a likviditou na trhu, protože ten, ta situace na trhu je nesmírně důležitá. Trh je důležitý pro podnikání ve všech směrech, jak u vás, tak u nás neustále musíme sledovat situaci obchodních firm, které nijak nezapříčinily onu krizi a spolehají na trhy, aby mohly omezit eh, běžná rizika, ať už se jedná o zemědělské producenty, jimž se jedná o cenu eh, o cenu eh, jejich surovin nebo o prodejce a producenty jiných surovin, průmyslových surovin. Ehm, a mm, potřebují vědět, co se může stát a co může ovlivnit cenu a jaké jim to může nést náklady. A my jsme přesvědčeni, že eh, metodika vytváření marží, jak se ji řídíme dnes, to znamená to jedno, jednodenní marže pro většina eh, eh, terminovaných smluv komodit, že je eh, dobrá. Já, samozřejmě, že je tu celá eh, řada dalších prvků. Nejedná se jen o to jednodenní či dvoudenní období, jak už jsem řekla, hodně jsme o tom diskutovali s komisí a myslím, že jsme mm, o tom vedli velice mm, plodnou diskusi. Období se musíme podívat, eh, jak, to, jak v této souvislosti zvažovat riziko a jak postupovat dál. To vš- mm, máme za sebou velký kus práce ale já se teď ptám, protože teď se zdá, že se zaměřujeme na relativně drobnou záležitost. Zatímco to jsou mnohem větší problémy, o kterých bychom měli hovořit. A určitým způsobem jsme říkali, podívejte se, ty, eh, ty rozdíly v clearingových housech eh, pro jednodenní období a dvoudenní období vypadá tak a tak. Za prvé, tu jsou mnohem větší problémy, o kterých bychom měli hovořit. A za druhé, je tu spousta dalších politik a dalších postupů, eh, které ovlivňují eh, všechny tyto normativní režimy. A za třetí, eh, pokud provedeme tu změnu, po které vy voláte, vytváříme jen další regulační arbitráže a já si myslím, že právě tomu se všichni snažíme vyhnout. Děkuji. Já bych chtěla požádat všechny řečníky, aby nám pomohli a respektovali pětiminutový řečnický čas prosím, eh, klaďte kratší otázky. A eh, také si požádat pana předseda, aby také v pěti minutách. Jako další je pan eh, Ocok. Šanovný paní prezeši. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jménem své kolegyně Kay Swinburne, která tady dnes být nemohla, položit otázku. Ta se týká právě ekvivalentnosti, vzhledem k těm problémům, které se tady vyskytly v jednáních mezi Evropskou komisí a CFTC při nalezení řešení ekvivalence legislativy u derivátů. Zdá se, že eh, spolehat se na mezinárodní standardy by asi bylo vhodnější, než se opírat pouze o regionální řešení. Aspoň by to vedlo k méně napětí mezi těmito celky. SEC například nedávno rozhodla o tom, že bude připojovat eh, podmíněné prohlášení ke všem eh, závěrům IOSCO, kde s tím, že nejsou závazné při přijímání pravidel. A mě tedy zajímá, jestli CFTC by chtěla podpořit strukturovanější pravidla na mezinárodní úrovni o tématech, jako jsou standardy pro výpočet marží, zátěžové testování, eh, obchodování s komoditními smlouvami a dále eh, v rámci, eh, který by byl transparentnější a jasněji vymezenější. Jde tedy o to, jak minimalizovat rozdíly mezi různými právními úpravami. Možná, že eh, bychom mohli začít eh, budoucí jednání, budoucí jednání na základě předpokladu, že tyto věci jsou ekvivalentní a že jsou pouze malé rozdíly mezi námi. Děkuji vám za vaši otázku. Co se týče té poznámky eh, SEC, toho prohlášení, o kterém jste se zmiňoval, tak ten důvod, proč o, o to bylo požádáno, proč jsme to podpořili, e, jsou čistě naše statutární povinnosti. My e, jsme komise a máme na starosti určitou oblast, my vystupujeme jako jejich zástupci a my nemůžeme zavazovat e, naše komise, my se na ně musíme zpátky obrátit s těmito věcmi. Co se týče podstaty vaší otázky, tak já velmi podporuji eh, práci, která probíhá mezi CFTC a IOSkem, týkající se těch témat, o kterých tady byla řeč. Pořád ještě se pohybujeme ve světě, kde rozhodují národní státy nebo unie a jak vy, tak i my musíme přijímat zákony a provádět je potom eh, v praxi. A tyto mezinárodní procesy jsou velmi užitečné pro stanování standardů. Už jsme to tak udělali u marží a u podobných věcí. Máme i eh, další oblasti, kde se nám podařilo sladit pravidla. Otázkou je, jestli bychom měli podrobněji regulovat i jiné věci. To by mohlo být obtížné, kdybychom se museli eh, k těm eh, maržím například vracet, ale já si velmi vážím té práce, která probíhá eh, v těch dalších oblastech v současné době. Pořád určitě je tady řada témat, o kterých budeme diskutovat bilaterálně, to se vyplývá z povahy věci. Thank you. Děkuji vám. Cora van Děkuji, pane předsedo, pane Masade. Děkuji, že jste se našel čas eh, na tuto výměnu názorů, a to ve světě, kde finanční trhy jsou čím dál tím propojenější. A proto je čím dál tím důležitější, aby eh, neustále existoval dialog mezi eh, státy, aby rozhodnutí, která se provádí v jedné části světě, byly respektované v druhé části. A to se týká i evropské regulace o měřících o benchmarkcích, eh, kde jsem zpravodajkou já, to je velkým zdrojem obav nás všech tady v Evropském parlamentu. Od začátku toho vyjednávacího procesu na výboru jsme byli v kontaktu s regulátory a rodnými orgány v Japonsku, Singapurem, v Indonésii, Jižní Africe a tak dále. Všechny tyto státy, včetně Spojených států, vyjádřili obavy týkající se režimu třetí státu, jak to bylo původně navrženo. Benchmarky, které jsou vytvořeny v jiných částech světa, se používají evropskými investory a potřebiteli každodenně. A u těchto neevropských eh, benchmarků eh, je potřeba zaměřit na tři věci. Sice, že bychom by to měli používat eh, solidním a bezpečným způsobem, který nepovede k manipulacím nebo zneužívání. Dále musíme zajistit, aby tyto benchmarky z třetích států byly využívány bankami, investory, Eh, v Evropské unii. A za třetí, měli bychom také vytvořit eh, rovné podmínky pro všechny aktéry, ať už evropské nebo neevropské. Spojené státy byly hlasitým kritikem původního návrhu komise. Vy jste dali velmi jasně najevo, že CFTC nebo další americké agentury nemají žádný mandát, aby mohli eh, dohlížet nad správci nebo tvůrci těchto benchmarků. Nicméně nedávno Eh, jste rozhodli, že by tady mohla být také roznost mezi Spojenými státy a Evropskou unii, vzhledem k tomu, že již nepřímo máte dohled nad eh, benchmarky ve svých kompetencích. A proto mě zajímalo, jestli byste mohl vést příklady eh, nějakého případu, kdyby CFTC rozhodla o vypuštění ze seznamu nebo hrozby vypuštění ze seznamu těch nástrojů, protože byly obavy z toho, že benchmarky nejsou dostatečně robustní. A potom mě by zajímalo, jestli CTC požaduje, aby odkazy na benchmarky u nástrojů, o kterých se, se kterými se obchoduje, se opíraly také o principy IOSCON. A máte pravomoce na to, abyste se vynutili zajištění shody s těmito pravidly. A no, co je CTC, tak tady můžu to říct velmi stručně. Určitě by bylo dobře, pardon, CCP, tak eh, doufám, že tady nedojde k přetahování mezi vaší komisí a Evropskou komisí o tom, kdo má přísnější systém. Je evidentní, že kengové firmy eh, jsou systemicky velmi důležité. Možná bych mohla reformulovat otázku, kterou už vám položil můj kolega před okamžikem, na sice jestli tady vidíte eh, nějakou pravděpodobnost, že by se navrhly nějaké mezinárodní standardy prostřednictvím IOSCO nebo nějakým jiným způsobem. Děkuji za vaši otázku. To, jak jsme se postavili k té otázce benchmarku, je následující. Jak už jste říkala, tak my jsme udělali revizi kontraktu, kde nový kontrakt na trhu s deriváty musí být eh, přeskoumán z naší strany a my se podíváme na tom, jestli se opírá o nějaké benchmarky a potom se podíváme na to, jestli je tady pravděpodobnost, že by to mohlo mm, být předmětem nějaké manipulace nebo podvodu a teď nevím, jestli tak z hlavy vám mohu uvést všechny historické příklady. Vím, že u Bitcoinu jsme eh, měli podobné obavy, protože to je relativně nová věc, ale museli jsme přijmout rozhodnutí, abychom eh, například upravili i stávající smlouvy, kde jsme si eh, nebyli jistí, že jsou dostatečně solidní. Ale kromě toho nejde jenom o tento proces přeskumu kontraktu, jde i o další věci. My jsme měli podobné případy, jako byly ty skandály s Liborem. Museli jsme eh, řešit takové případy před několika lety v souvislosti s, CT, s působením CSTC ve svém království. Před dva týdny se týkalo Deutsche Bank, tam šlo o 2,5 eh, miliardy pokuty. Stejně tak jsme museli řešit sankce při požadavcích na to, jak se mohou zapojovat do toho procesu stanovování sazby Libor. A když se podíváte na ty sankce, které jsme nařídili, tak eh, se to řídí v podstatě stejným principy jako u IOSCO. My to formálně neregulujeme, tyto benchmarky, tu pravomoc ani nemáme, jak se říkala. Znamená, že nemůžeme formálně někomu nařídit, eh, aby se aplikovaly principy IOSCO jako závazné, ale můžeme se v podstatě těch eh, standardů eh, držet nebo můžeme používat podobné standardy v našich eh, rozhodnutích s ohledem na Libor, na benchmarky u směných kurzů a také v dalších oblastech. Takže používáme jak přeskomávání kontraktů, tak i naše donucovací pravomoce, abychom se dobrali těchto výsledků. A jak asi víte, tak jsme velmi silně byli zapojeni do tvorby principu IOSCO. K tomu jsme velmi výrazně přispěli. A naše agentury pro stanovování cen ve Spojených státech nejenom, že přijali principy IOSCO u ceny ropy, což byl také eh, předmět eh, té práce ESCO, ale rozšířilo se to i do dalších odvětví. Ten systém je odlišný. My nemáme formální ehm, zprávu nad benchmarky, ale stejně jako vy i my eh, chceme zajistit, aby ty benchmarky byly bezpečné, aby byly nevedly k manipulacím a podvodům answered all your jako- questions. Doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky. Thank you. Děkuji vám a teď Zague Fabio De Masi. Thank you, uh, Mr. Massad, for... Děkuji vám, pane Masade, za to, kolik času jste nám eh, věnoval. Nejdříve jsem se chtěl zmínit eh, tu věc rozvíče komunitních trhů a poziční limity a také vykaznictví. Podle mého ty limity byly pozastaveny soudem protože bylo řečeno, že nebylo dostatečně prokázáno, že jsou nezbytné, aby zabránili eh, spekulacím. Podle mého se v nyní pracuje na revizi těchto pravidel do roku 2015, do konce roku 2015 by měly být hotovy. A my bychom se měli poučit tak, že by naše pravidla měla být nastavena tak, abychom rožili ke stejné zkušenosti. Jakým způsobem eh, jste se vypoučil eh, z této politováhadní hodné věci a jak to má pozvednout ony Prahy týkající se eh, komodit na určitém místě? A za druhé ohledně mm, ústředních protistan, kdykoliv se hovoří o expozituře derivátům ze strany bank, Vždycky se hovoří o e, hrubé a čisté expozituře a různé regulační orgány e, argumentují o tom, že ty e, hrubé expozitory jsou mnohem přesnější pro určení rizik. Co se však týče ústředních protistran, jak se na to díváte? Vidíte tu nějakou výhodu? Vy jste hovořil o tom, jaké jsou ty metody výpočtu eh, hrubých a, a čistých. Myslíte si, že to inherentní riziko je lépe popsáno v těch eh, eh, hrubých rysech, hrubých výpočtech? Co se týče zúčastí proti sedám, pokud to dovolí pan předseda a čas, chtěl bych se zeptat, nedávno došlo k takovému případu, kdy byl Jeden vysokofrekvenční obchodník byl e, zadržen a já musím říct, že jsem skeptický vůči tomu, zda jeden obchodník může mít tak obrovský dopad na celý trh. Co vy si o tom myslíte? Co se týče e, revize, ano, e, ten soud rozhodl, že určitá pravidlo, které bylo navrženo před několika lety, bude eh, pozastaveno. Naše no to bylo někdy před třemi lety, co to pravidlo vzniklo. Jednalo se tady o určité velice technické postupy. A na základě základních právních požadavků mm, je to mandát eh, kongresu, který nám byl mm, převeden, takže my nově navrhujeme ono eh, pravidlo, a doufáme, že se nám podaří dojít k závěrečnému textu, snad tedy do konce roku. Co se týče těch limitů ESMA, já na to nejsem expert, takže těžko to mohu říct něco konkrétnějšího. Doufám ale, že tam se nám podaří dosáhnout koordinace. Bude to výzva, ale nepochybně to je věc, o kterou bychom se měli pokusit. Ohledně derivátů, a e, obchodníky vysoko, e, vysokofrekvenčních týče ústředních protistran, tam hovoříme o, o politikách marží. A hovoří se o gross postingu, e, že nám dává lepší ochranu. Myslím, že banky, když si stěžují na, na to, jak jsou exponovány, možná, že teď špatně chápu vaši otázku, tak není vhodné věnovat jen nominálním hodnotám. Je zapotřebí se zamýšlet i nad jinými věci, než eh, eh, nad čistou expoziturou. Nyní jde o to, eh, že, že potřebujeme lépe pochopit, jako, jak, jak funguje dluh. Na druhu máme tu určité, určitou expozici a, a i viděl situaci s AIG a um, trh šel do deprese. Eh, expozitoru lze měřit na různými způsoby, jak čistou expozitoru, tak i různé vztahy mezi tím, co je expozitora jedné velké instituce vůči jiné velké instituce a ta, eh, jakým způsobem mezi sebou pracují a pak je to otázka e, produktů. My všichni chápeme, že e, swapy e, credit default, že jsou rizikovými operacemi. A je dobré tady to také určitě harmonizovat. Pak ta poslední otázka, nedávný případ o kterém jste hovořil. My jsme ocenili spolupráci s EFSA eh, a dalšími eh, aktéry. Ano, eh, my jsme obvinili jak z občanskoprávního, tak trestně právního hlediska onoho obchodníka z Velké Británie. My neříkáme, že on způsobil celý ten velký problém, ale jedná se o manipulativní obchody, které přispěly k určitému stavu na trhu. A pak způsobili e, tento pád a to souvislí s obchodováním jednoho e, jednoho mm, druhu obchodu e, s futuritami. Jsou to určité strategie, které vytvářejí nevyváženost systému, protože on On eh, vytvářel představu, že prodává, ale eh, pak tyto eh, příkazy k prodeji zase stahoval a tím docházelo k prudkým změnám ceny. Co se týče obchodování, tak já sdílím vaši obavu, že když se na to podíváme v mnoha různých pohledech, od toho velkého problému, o kterém jste hovořil, kterému se říká flash crash, Thank you. And now for the... Děkuji za zelené. rozkosky. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Masade, že jste mezi nás přišel, abyste odpověděl naše dotazy. Moje otázka se velice blíží otázce kolegovi z, kolegy z GUE a z ECR. Také se ptám za někoho jiného, je to velice technická otázka, jedná se o poziční limity vy jste úplně přesně do detailů o tom nehovořil, ale já bych chtěla jenom zjistit, co si myslíte o tom 40% pozičním limitu eh, eh, dodavatel, dodá, dodávek eh, dodatelných. Protože by se mohlo stát, že tři aktéři takto mohou kontrolovat celý trh, aniž by porušili Eh, limit. Chtěla jsem, chtěla jsem o tom znát eh, váš názor týkající se eh, derivátu a také konkrétně potravinářských komodit. Myslím, že i pro naše občany je trochu potíží, když dochází ke spekulacím o základních komoditách, jako jsou potraviny. Nějakým způsobem by se mělo zajistit, že se předejde volatilitě rizika je to tak trochu filozofický eh, pohled. Co si myslíte? Um, co si myslíte o takovémto zacházení s potravinářskými komoditami? A eh, může mít takovéto ehm, zacházení se eh, s komoditami potravinářskými jiný než čistě spekulativní ráz? Může mít nějaký sociální dopad? Já se na to dívám tak, že že je tu určitý prostor pro spekulaci v uvozovkách. Ale my se snažíme zabránit nadměrné spekulaci. Ano, to je opravdu výzva, ale tím, když říkám, že je tu prostor pro určitou spekulaci, tak to znamená, že eh, zemědělec, eh, který si chce zajistit určitou eh, cenu pro svůj budoucí produkt, pro své obilí, tak potřebuje, aby to někdo na druhé straně přijal takovéto takové to ocenění. A to musí být někdo, kdo v tomto případě může spekulovat ohledně onoho produktu. Ti lidé to jsou tedy na dvou stranách. Na jedné straně eh, to je ehm, producent eh, obilí, eh, který produkuje něco, co je dobré pro celou společnost a na druhé straně je tu ten, kdo přijímá takovou cenu a může spekulovat, ale do o to, aby ta spekulace nebyla příliš silná. To si ty 40 to je více než kolik jsme navrhovali, ale je tu ještě prostor v těchto pravidlech. U nás e, e, na tom pracují odborníci, kteří se tím zabývají do větší hloubky. Já nejsem e, konkrétně expert v této věci, ale chtěla jsem říci, že se musíme zaměřit nejen na limity, musíme se zaměřit, jaké jsou výjimky z těchto limitů, a také jaké, na čem se zakládá výpočet těch eh, dodave, dodávek eh, a eh, další vztahy. Ehm, všechny to prvky bereme velice eh, vážně, protože CFTC začalo vlastně se zemědělstvím, takže se hodně zaměřujeme na zájmy zemědělství a na to, abychom zajistili, že zemědělci u nás a vůbec hm, zemědělci dnes, to znamená v současné době eh, veliké firmy, prostě jsou eh, lidé, kteří hm, produkují jídlo pro naše rodiny, a aby mohli tyto zemědělci využívat finanční trhy efektivně. A tyto trhy by měly eh, sloužit komerčním konečným uživatelům. Eh, a do toho vstupuje finanční instituce a možná eh, manipulace. A to je pro nás ta výzva. Když píšeme pravidla pro to, co celé má fungovat. Děkuji za FDD Marková. Děkuji vám, pane eh, předsedu, děkuji mnohokrát panu Masadovi za to, že mezi nás přišel a že nám eh, předložil svůj velice technický, zajímavý eh, projev. Já jsem velice rád, že tu tento duch spolupráce, protože my všichni rozumíme tomu systémovému riziku a tomu, že všemi způsoby musíme systémovému riziku zabránit. Takže zapotřebí, abychom k tomu postupovali, co, přistupovali co možná nejglobálněji a tímto způsobem se snažili regulovat. Co se týče ekvivalence se Spojenými státy, máme tu silné pochybnosti, které už zde byly zmíněny kolegy ohledně eh, eh, reglementace evropské nebo eh, té, které ve Spojených státech a kritiky se zaměřují především na to, že očekáváme, že ta dohoda může vést k revizi pravidel směrem dolů. Eh, oproti stávající evropské reglementaci. Takže pro nás by bylo užitečné, kdyby, kdyby se hovořilo mnohem transparentněji o těchto všech věcech, aby eh, bylo větší jasno v tom, co, je, co se děje se státními dluhopisy, co se děje eh, s různými produkty, například u swapu, víme, co stalo v Italii, my jsme se snažili nějakým způsobem chránit a pak jsme zjistili, že budeme platit ještě víc Eh, oproti těm výhodám, které zde původně byly ohledně úrokových eh, sazeb. Eh, takže já jsem se vás chtěl zeptat, protože mnohé otázky byly položeny kolegy. Co si myslíte o vytvoření evropského orgánu, který by fungoval jako americké OCC, neboli úřad kontroly měny, který by každé tři měsíce Eh, ukazovali, jak, vypadá, jak si stojí deriváty v těch největších eh, bankách. My zatínáme v Evropě eh, takovou to představu o tom, co se děje s deriváty v bankami, například v těch největších evropských bankách a máme tam, máme tam opravdu velice nepřesné cifry, protože tam se je rozpětí třeba 30 miliard rozdílů v těchto číselných údajích a to, jak uznáte určitě i vy, to nejsou drobnosti. Well, I, I agree. Děkuji, souhlasím s tím, že potřebujeme věci pochopit více, potřebujeme mít preciznější, ale zároveň v tomto směru probíhá spousta práce. Není mým úkolem komentovat, jaký druh instituce by Evropa měla mít, aby tento problém řešila, ale víte, my se tímto zabýváme všichni. My, ESMA a další, snažíme se společně vytvořit tento program datového reportingu pro deriváty, prostřednictvím eh, obchodních repozitářů. Je to eh, velká výzva. My jsme přijali určité zákony, eh, například vy potřebujete více informací o svopech, abychom mohli analyzovat ta data, jaká chceme, ale v podstatě zamýšlíme vytvořit něco ještě daleko detailnějšího, ještě daleko lepšího, než co dělá OCC dnes a myslím si, že už dnes se nám to daří. Ale probíhá řada snah o harmonizaci, která také, myslím, probíhá velmi dobře, eh, zejména v oblasti reportingu dat o swapech probíhá velice dobře. Eh, tento týden proběhla zasedání CPI, CPI IOSCO u nás v kancelářích a společně s ECB spolupředsedáme eh, celé této snaze. A postupně, jak ten systém budeme dále stavět, získáme daleko kvalitnější data o těchto trzích a tím pádem se můžeme podívat, kde leží jednotlivé expozitury a jaká jsou konkrétní rizika. Jsou tu určité výzvy, například přeshraniční sdílení dat, to je potřeba řešit, pak jsou zde problémy v oblasti harmonizace standardů, ale myslím si, že ta práce je velmi kvalitní a probíhá dobře. Zdá kromě toho Evropa musí vybudovat ještě nějaký další dodatečný systém, to musíte říct vy. Děkuji. Pokud vím, tak máte ještě asi 8 minut, tak možná bychom mohli seskupit ty zbylé dotazy dohromady. Za nezařazené Barbara Kapel. Ale prosím minutu, minutu a půl maximálně, ano? Děkuji, pane předsedo, díky, pane Masade, za detailní rozvedení eh, problematiky metodologie marží. Já jsem si jistá, že eh, co se týká eh, ekvivalentnosti protistran spolu s komisarem Hillem vypracujete velmi uspokojivé řešení. Já bych ráda položila jednu obecnější otázku o derivátech a stabilitě finančního trhu u jedn, na jednom summitu G20 před několika lety se hovořilo o základních principech derivátu OTC. Hovořilo se o tom, že e, dohody o OTC se musí e, odehrávat pouze na akreditovaných platformách a musí být vše zavedeno v příslušném transakčním obchodním registru to, aby se zajistila transparentnost a stabilita finančního trhu, aby se omezil protekcionismus. Vaše organizace byla jedna z první, která se vyslovila pro uvolnění těchto mandátů. To znamená, že takovéto swapy by měly probíhat hlavně v clearingových housech, aby se zvýšila transparentnost a snížilo se riziko zneužívání trhu. V EU a USA jsou největší derivátové trhy, eh, což v a odpovídají zhruba eh, sobě navzájem. My máme tři velké kategorie, vy máte 15 poněkud menších kategorií. A má otázka tím pádem je, pakliže chceme dále regulovat eh, protistrany a deriváty OTC v rámci MIFIRu a MIFIRu v Evropě, myslíte, že toto zamezí protekcionismu v oblasti swapu a futures? A ještě pár dodatečných otázek. Jak silných je těch 15 kategorií a regulační cíle v Evropě versus USA? Jakým způsobem jsou oba systémy vyrovnány a jak podobné jsou si oba systémy? A kde leží hlavní rozdíly mezi MIFIDem a Dodd-Frank Actem a co to znamená pro finanční trh Evropa z hlediska obchodování derivátů? Many questions. Děkuji, to bylo skutečně mnoho otázek. Děkuji vám, Brian Hayes má slovo. Děkuji. Jen velmi stručně, pane předsedo, chápu, že nemáme čas, pane Masade. Vítejte. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vaše poznámky k těm pozičním limitům u derivátů, což je samozřejmě něco, co řešíme my teď v rámci MIFIDu a snažíme se vypracovat legislativu, která bude tuto oblast řešit efektivně. Jednoduchá otázka. Dalo by se spravedlivě říci, že USA je dojem, že byť IOSCO stanovuje mezinárodní standardy principiálně vzato, tak USA jsou v podstatě proti té jedné regulaci pro celý svět, ačkoliv jsme tady se od roku 2008 všichni posunuli o významný kus dál, my jste měli eh, Fed, eh, my jsme museli vše jak si tak se záplatovat dohromady různé CRD, čtyři stres testy a všechno ostatní. Dá se to takto říci, že se bude akceptovat, že IOSCO stanoví tu normu a pak jednotlivá jurisdikce, jednotlivé jurisdikce si stanoví implementační opatření. Je to podle vašeho názoru dostačující vzhledem k tomu, kolik nám ještě té cesty zbývá? Počkejte, počkejte, počkejte, ještě tu jsou další otázky. Pan Fernandez, ale jenom pokud to bude skutečně stručné. A pak ještě komise. Ano, děkuji. Skutečně jenom velice, velice stručně. Eh, k tomu, co jsme diskutovali dnes odpoledne, bych se chtěl zeptat na otázku inkluze eh, finančních služeb do dohody TTIP, to znamená do obchodní dohody mezi EU a USA. Co si o tom myslíte? A také, co si myslíte o dohodě eh, u nás my se snažíme tedy zdůraznit pozitivní stránky eh, této dohody, zejména v sektoru eh, odborových svazů, což je sektor, který vy velmi dobře známe. Eh, dobrá, děkuji. Teď má slovo Patrick Persson za Evropskou komisi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane Masade, a i vašim kolegům děkuji, že jste přišli. Kolegislátor parlamentu, rada, dal komisi mandát, aby přijala nebo ne ekvivalentnostní rozhodnutí pro třetí strany. Požádali jste nás, aby tato rozhodnutí plnila dvě kritéria. Za prvé, musíme mít eh, při měřené rozdíly mezi námi a e, opatřeními v třetích zemích a v tomto jsme se posunuli o významný kus cesty dál. A dále jste nás požádali, aby pravidla těch třetích stran byly ekvivalentní vůči našim, což není nic nového. V roce 2013 komise napsala regulátorům USA, to je na webu CFTC a je to v federálním registru USA, že eh, si děláme velké obavy o tuto oblast marží, jinými slovy kolaterál. Proč si děláme obavy? Protože CPM a IOSCO přijali mezinárodní standardy, ale je jedna oblast, jenom jedna, kde se neschodli. A to jsou právě marže. Bez ohledu na eh, to, že Evropská unie i členské státy chtějí harmonizaci, jeden nebo dva členské státy s tím také nesouhlasí a proto zde vzniká tento problém. O co jde? Pokud přijmeme rozhodnutí o ekvivalentnosti, tak evropské protistrany budou chtít mít přístup na eh, americký trh, ale budou muset splnit veškerá americká maržová pravidla. Není vůbec žádný rozdíl oproti těm evropským. Nebudou eh, spolehat pouze na naše. Naše protistrany používají pravidla CFTC, ale kromě nich také vysoce nastavená eh, evropská pravidla. Jedině tak budou mít přístup na americký trh. Otázka je, zda bychom měli americkým ústředním protistranám v rámci principu ekvivalence přístup na evropský trh a dát jim nějakou výjimku pro maržová pravidla. A to je právě to, o co, o co tu kráčí. A pan Fernandez, pan Balc a další eh, poukázali na ten řádný, na ten pravý důvod. V Evropě to klíčové zaměření, tedy zaměření parlamentu a rady na finanční stabilitu. Ústřední protistrany a kolaterální marže proti jejich vlastním clearingovým členům. To znamená, to jsou ty velká jména jako JP Morgan, Barclays, SocGen, Deutsche Bank, Goldman Sachs. To, je, to jsou ta místa, kde chceme, aby ten kolaterál byl. To je finanční stabilita. A CFTC se zaměřuje na něco trochu jiného. Oni mají jakousi prvotní ochranu klientů a chtějí, aby marže byly právě u nich. A o to jde. Zkrátka, v Americe je větší marže na ochradu klientů a my, pane Masáde, a s Timem se na tom shodneme, máme přísnější pravidla v Evropě. Takže jak to celé vyřešit? Nejsme toho názoru, že bychom měli zkrátka přijmout eh, vyšší čísla pro klienty, jako máte v Americe, a nebo nižší čísla pro klienty, jako máme v Evropě, protože kolaterál není zaměnitelný. Co je horší? Pokud nějaká velká banka zbankrotuje a strhne celou protistranu sebou a tím pádem náš celý finanční systém a celé hospodářství, anebo když budeme mít dobrá pravidla na ochranu klientů, když k takové katastrofě dojde. Parlament a rada si jasně vybrali. Je potřeba se zaměřit na silnou ochranu pro protistranu vůči velkým bankovním klientům. Regulátoři se neschodnou, Eh, regulátoři v podstatě mají takovou soutěž o královnu krásy v tom, co je lepší. Ale co říká trh? Trh říká, že pakliže chceme ekvivalentnost a nevyřešíme otázku marží, tak některé protistrany řeknou, musíme jít do Ameriky, nemůžeme konkurovat a bude to arbitráž. Takže ať už je tato soutěž o čemkoliv, trh potřebuje rychlou a tu pravou Eh, to rychlé a to pravé řešení. Eh, jaký je, jaký je ten správný směr vpřed? Gross versus net, to je skutečně složitá technická oblast a asi nebude snadné se shodnout. Je potřeba eh, jednat konstruktivně, spolupracovat, vyměňovat si data a tím a kolegové to dělají. Chtěli bychom, aby CFTC s námi v Evropě spolupracovala na harmonizaci standardů a marží v rámci CBSS a IOSCO je potřeba udělat to, co se nám před pár lety nepodařilo. Naše trhy a firmy potřebují jistotu. Není možné neustále prodlužovat a vyostřovat kapitálová pravidla, kapitálové nároky pro banky. E, doufejme, že se nám podaří toto s komisařem Hillem zítra a panem Masadem konečně vyřešit. Děkuji vám, pane Masade. Tak jo, já to vezmu po pořadě. E, otázka obchodování. Počítám, že to je ten další kousek skládačky, na který se musíme aktivněji zaměřit, to znamená podívat se na to, jak harmonizovat obchodní pravidla. E, to je jednoznačně velice důležité. V podstatě myslím, že k tomu by stačilo říci, ani vlastně nezabíhat do technických detailů, říci několik věcí. Za prvé, od nás kongres vyžadoval, abychom implementovali vlastní pravidla, i když působíme v Evropě. Proto agentury jednaly tak rychle. Ono je to poněkud složité, samozřejmě, když máte globální trh, který eh, v podstatě nebyl regulován ze strany žádného státu a najednou máte jeden stát, který vnucuje všem ostatním nějaký eh, rámec pro obchodování. A to tedy předtím, než to dělají ještě jiné státy. To způsobuje problémy. Těšíme se samozřejmě, až vstoupí v platnost evropská pravidla. V mezidobí se budeme snažit vše harmonizovat. Řekl bych k otázce harmonizace asi tolik. Upřímně řečeno si myslím, že jsme toho už za účelem harmonizace udělali hodně. E, za mnou chodí spousta zástupců tohoto sektoru a stěžuje si, že něco není harmonizované, ale to je proto, že byli zvyklí na e, podstatě hru bez pravidel. Tím pádem se nemuseli vůbec o nic starat. Ale toto je obrovský trh, a my se budeme snažit jej co nejvíce harmonizovat. Samozřejmě můžou eh, neustále přetrvávat rozdíly, ale průmysl si vždy eh, poradí. Já jsem býval právník eh, pro cené papíry dlouhá léta a způsob, jakým prodáváte cené papíry, je jiný v USA, jiný v Evropě, jiný v Japonsku a tak dále, tak podobně. Ale poradili jsme si s tím. Takže my to budeme harmonizovat do co největší, do co největší míry, ale myslím si, že není možné, aby nás nějaký pojem toho, že musíme mít kon, absolutní konzistentnost, tlačit zbytečně rychle vpřed. Je to skvělý cíl, ale je to složitý cíl. Druhá otázka. Základní princip u nás doma je, že zkrátka máme národní zákony. Jsme přesvědčeni, že proces IOSCO je kvalitní, podporujeme i jiné cesty mezinárodních diskusí, ehm, FSB, já sice nejsem člen, ale jsem rád, že to existuje, ale v zásadě ty normy, které z těchto mezinárodních procesů vyvstanou, jsou, musí být takové, že se o nich pak národní stát rozhodne, zda je přijme nebo ne. Zatím ještě nemáme globální regulátory. Stačí to? Nevím, ale je to to, co máme a musíme s tím dělat, eh, musíme s tím pracovat, jak nejlépe umíme. Eh, začlenění finanční, finančních služeb do TTIP, to je poněkud mimo mou působnost. My, jak jsem říkal, máme i jiné způsoby, jak vést mezinárodní dialog, které také fungují poměrně dobře, takže nevím, eh, jestli je potřeba tento náš názor nějak rozvádět. Eh, došlo tady k odkazu na odborové svazy, to jsem úplně nechytil, ale můžete se mě zeptat, až skončíme. Pak komentáře Patrika Pirsna, k tomu bych řekl asi tolik. Představa, že protistrany v Evropě musí eh, splňovat všechna americká pravidla, aby dostávali náš biznis, není pravda. My nezabraňujeme, aby americké subjekty obchodovaly futures na evropských burzách, nezabraňujeme tomu, aby eh, clearing těchto futurit probíhal na straně evropských protistran. Samozřejmě chceme, aby se protistrany u nás registrovaly, ale pouze eh, pokud, neobchodují, eh, pokud obchodují s futuritami na amerických burzách, anebo pokud jde o swap pro nějaké zákazníky. A to je poněkud něco jiného. Pokud chápu správně, tak evropský režim funguje tak, že vy uvalujete kapitálové eh, poplatky na evropské firmy, pokud nakládají s jakoukoliv protistranou, která není z evropské strany uznána. My to neděláme, takže naše požadavky na registraci daleko, jsou daleko užší, než co popisoval Patrik. Za další eh, tvrzení, že nás nezajímají velké banky a rizika, která způsobují, to je zkrátka nepravda. A doufám, že o tom se nebudeme muset zítra bavit jsem připraven diskutovat o všech možných způsobech, jak monitorujeme členy clearinghouse a jakým způsobem se chráníme proti jejich bankrotům. V našem systému děláme celou řadu věcí, kterou vy neděláte a my jsme připraveni o nich dále diskutovat. Ale opět jde o to, jak jsem říkal, abychom se nezaměřovali na jeden konkrétní aspekt, abychom se dívali spíše na ten celý obrázek. Nemyslím si, že může být pochyb o tom, že si děláme naprosto stejné starosti o rizicích, která představují velké instituce pro finanční stabilitu, stejně jako vy. No a nakonec počítám ten můj komentář k vašim poznámkám, Patriku, je ten, že jsme připraveni se podívat na analýzy, které pro nás máte v některých těchto oblastech, ale zatím jsme nic takového neviděli. Takže doufám, že jsem odpověděl na vše. Nevím, jestli jsem něco vynechal nebo ne. Eh, děkuji vám, říká pan předseda, pane Masade. Bylo to velmi zajímavá výměna názorů a samozřejmě se těšíme na kladný výsledek diskusí s Lordem Hillem. Zároveň, jak jste viděl, tento parlament, jak se řeklo, dal komisi jasný mandát – aby zajistila, že všechny ty obavy o finanční stabilitu a rizika eh, představovaná velkými finančními institucemi budou řádně ošetřena. Děkuji. Děkuji vám, díky za pozvání, těším se na další spolupráci, říká pan Masat. Okay, thank you, colleagues. Vážení kolegové, teď přejdeme k dalšímu bodu na našem programu, a sice hlasování. Nejprve to stanovisko o vyhýbání se daňové povinnosti a daňové uniky a potom eh, eh, pardon, daňové uniky jako výzvu pro vládu sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích. Nejprve kompromis A, kde pro? Proti Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo čtyři Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo pět Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací nám číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 9. Ne. Zamítnuto, říká. a právě se tam přece. Číslo 9, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 11. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 12. kde Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 14, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B na dvě části, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, je pro, proti, ověříme druhou část kompromisu B, můžete hlasovat. One does not work. Both is... Jedna karta nefunguje. Končím hlasování. 21 plus 1, 26 proti, takže zamítnuto. to. 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C na tři části. Nejprve první část, kdo pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Asi to musíme ověřit, takže druhou část můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijeme, že je to stejná většina, takže asi přijato, ale ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato číslo 34, jde pro, proti zdrželi se. Přijato. Kompromis D, jde pro, proti zdrželi se. Přijato 40, jde pro proti. Podle mě zamítnuto, ale ověříme. Pozměňovací návrh číslo 40. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 42. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis F na tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro, proti. Podle mě to bylo přijato. to někdo věřit? Tak ověříme. Jako Druhou část. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo pro? Proti? Stejná většina, takže přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis H. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis I. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 63. kde pro? Proti? Ověříme elektronicky. 63. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je. Kdo je pro? proti, drželi se. Přijato, kompromis K, bude pro, proti, drželi se. Přijato, kompromis L, bude pro, proti, drželi se. Přijato, 81, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato, kompromis M, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato, 86, kdo je pro, proti, drželi se Přijato kompromis N na tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, ale ověříme to, můžete hlasovat. Druhá část kompromisu N. <clears throat> Končím hlasování. Přijato třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, stejná většina, kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, poznací návrh číslo 97 na dvě části, nebo první část je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část je pro, proti, Ověříme druhou část, 97. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměněném textu. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě. Končím hlasování. 43 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. A já blahopřeji panu zpravodajovi. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu a já předávám předsednictví Petru Simonovi. A,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 Děkuji, vážení kolegové. Teď jsme u bodu 6, kdy už jsme měli první měnu názoru o návrhu. To je zpráva našeho kolegy Georgise, týkající se Evropských strukturálních investičních fondů a řádné zprávy ekonomických záležitostí. Já bych eh, nejprve chtěl dát slovo panu zpravodajovi Kircosovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem navrhl toto stanovisko pro hlavní příslušný výbor, což je výbor REGI, týkající se evropských strukturálních fondů a řádné zprávy ekonomických záležitostí. Je tady o aplikaci článku 23 nařízení. Když jsem obdržel připomínky našeho kolegy Alvaresa Jonasa a očekávám také příspěvky dalších kolegů. Huta pro předložení pozměňovacích návrhů je, je 19. No já eh, potom svolám zasedání s těmi zpravodají, abychom mohli finalizovat tento návrh. Bude to maximálně jedna stránka. jo, hlavní politické sdělení. Jde tady o to, jak uznat důležitost evropských strukturálních investičních fondů, jak poskytnout potřebné investice pro nastartování hospodářského růstu. V minulých měsících investiční prostředí v eurozóně začalo zlepšovat, ale Důležitost těchto evropských fondů je velká a my také chceme upozornit na souvislost mezi těmito fondy a eh, rámcem pro řízení ekonomických záležitostí v Evropské unii, protože když máme správný rámec, když kontrolujeme správně rozpočet a zadlužení, tak se snáze přilákají investice. Samozřejmě, že Eh, komise v tomto procesu musí aplikovat určitá pravidla a kontrolovat jejich dodržování. Musíme si uvědomit, že tady tato souvislost mezi fondy a tím rámcem je. A v okamžiku, kdy eh, se vývoj dá špatným směrem, tak bychom byli neradi, kdyby určité regiony nebo investiční projekty byly penalizovány. Například protože třeba národní vlády nedostatečně měly pod kontrolou rozpočtový deficit a proto může dojít k reprogramaci některých projektů. Tomu bychom se sice obecně chtěli vyhnout, ale také bychom se chtěli vyhnout přerušení plateb pro některé státy, ale v některých extrémních situacích eh, to je nezbytné. V každém případě chceme do toho rozhodování zahrnout Evropský parlament. Chceme mít také systém časného varování, pokud se vývoj dá špatným směrem, tak abychom eh, se mohli předtím bavit o tom, co s tím eh, budeme dělat. Jsme pro investice, pro rozvoj regionu a pro hospodářskou a sociální soudržnost. To jsou všechno velmi obtížné cíle pro dosažení. Tolik tedy obecný popis. Možná pan Fernandez Alvarez Jonas eh, bude chtít tomu něco říct, nebo ostatní. Děkuji Georgiasi a za SRF sin zpravodajka, pan Alvarez. Presidente, eh, en primer lugar quiero agradecer el trabajo del ponente en la elaboración. Děkuji, především si poděkovat zpravodaji za odvedenou práci na tomto stanovisku, která se zabí, která se zabývá rozvinutím článku 23. Článek 23, jak bych chtěli zdůraznit, byl odhlasován proti našemu, proti mínění našeho výboru. Nehledě, že náš výbor eh, hlasoval proti, eh, tato věc se odstla eh, v evropském zákonodárství a my je nyní musíme respektovat. Návrh stanoviska je dobrým základem pro diskuzi, e, zaměřen na to, aby se vyváženosti e, v této oblasti a my přijdeme v příštím týdnu s pozměňovacími návrhy. Chtěl bych nyní uvést dvě poznámky. E, především prohlédli jsme si ten návrh, hovoří se o pozdržených nebo pozastavených platbách, ale to by mělo být chápáno jako ta poslední možnost. My máme posilovat eh, komunitární rámec eh, řízení a je zapotřebí zvažovat také ekonomické a sociální dopady na ty regiony, kterých se něco takového může týkat, toto mm, pozastavení plateb. Pozastavení platby musí být skutečně tím posledním možným řešením. Nezapomínáme na perspektivu občanů, eh, evropského občanstva protože občané musí mít příležitost využívat eh, eh, blaha vzešlého z financování z Evropské unie a neměli by tedy občané doplácet na špatné řešení eh, vlády daného státu. Někdy se stává, že tito občané žijí v jiném členském státě, takže ani nemohou hlasovat pro eh, danou eh, vládu a pak jsou v určitém smyslu poškozeni rozhodnutím vlády, kterou nemohou ovlivnit. Strukturální a investiční fondy musí být správným způsobem investovány. A je tu jasná ruda linie, za kterou se nesmí. Musí se kontrolovat to, aby fondy byly investovány bez zneužívání, neboli aplikace článku 23 musí být prováděna velice obezřetně, opravdu velice pečlivě, protože pozastavení plateb je tou poslední možností. A další komentář, který bych chtěl přednést ohledně toho stanoviska, je eh, úloha Evropského parlamentu. Evropský parlament musí mít posílenou úlohu ve všech fázích nového programování fondů a eh, na to se musíme zaměřit a Eh, zejména musíme být účastní toho, když se rozhoduje o pozastavení plateb. Eh, a eh, chci ještě na závěr podotknout, že tento text je dobrým základem pro diskuzi a ten finální text by měl skutečně zdůraznit, že pozastavení plateb je tou poslední možností, a mělo by se umožnit, aby Evropský parlament měl významnější úlohu a byl více začlen do této práce a myslím, že dostaneme dohody na následujících týdnech. Děkuji, pane Alvarezi. Jako další za ECR eh, Stanislav Ozok. Prosím. Děkuji vám. Především bych rád poděkoval panu navrhovateli za tuto zprávu, která mi připadá opravdu velice, nebo toto stanovisko, které mi připadá velice Eh, dobré. Eh, to ovšem eh, hovořil, ukazuje na to, že zapotřebí větší transparentnosti. A také si musíme uvědomovat, že tu jsou určité požadavky, které mm, klade právní rámec. Komise musí odvést svoji práci. Jsou tu určité případy, u kterých článek 23 není zapotřebí použít a je zapotřebí zvažovat situaci jednotlivých členských států a v jejich rámci jednotlivých regionů. Na základě zkušenosti musíme říci, že to jsou místní orgány, místní samozpráva, která je e, původně e, odpovědná e, za ono dění a proto bychom měli rozšířit ten pohled komise a pokud dojde nebo má dojít k nějakému mm, zastavení financování určitého e, projektu u strukturálních fondů, e, musíme to zvažovat skutečně velice bedlivě. Potřebujeme dialog, abychom posílili transparentnost v průběhu celého toho mm, postupu. A jak už vedl předřečník, potřebujeme, aby Evropský parlament byl skutečně silně začleněn do všeho tohoto dění. E, a jako vždy bych také rád zdůraznil význam strukturálních fondů pro některé členské státy. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Jako další za ALDE má slovo Kora. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji za návrh stanoviska. Souhlasím s většinou ustanovení toho stanoviska, zejména důležitost minimalizace politického rizika pro investory tím, že zajistíme stabilitu investic. A těším se na spolupráci s ním a dalšími stínovými zpravodaji na této složce. To stanovisko se zabývá velice důležitou otázkou, tedy způsobem, jakým se využívají prostředky z fondů EU a jakou odpovědnost mají členské státy za rozumné utrácení těchto peněz a tak, aby se posílila jejich ekonomická pozice v dlouhodobém horizontu. V tomto výboru dlouho diskutujeme o posílení konkurenceschopnosti a hospodářských struktur eh, členských států. Trávíme také spoustu času tím, že s politováním konstatujeme, že většina Eh, té regulace není nikdy implementována to ani částečně. V nedávných letech vidíme, že zejména některé členské státy mají takovou tendenci ignorovat eh, CSR a jiná doporučení týkající se strukturálních zlepšení. To je velice důležité téma, je to překážka eh, v restrukturalizaci hospodářského prostředí v EU. Nicméně článek 23, tak jak je teď, vůbec nepodporuje členské státy v tom, aby implementovaly reformy a v podstatě odměňuje ty, které mají už historii uhýbání před nastolovanými opatřeními. Komise ve svém rozhodnutí e, o pozastavení pladeb může zhodnocovat pouze e, sociohospodářskou situaci v daném státu a e, příloha 3 navíc stanovuje možnost procentních sazeb, které mohou být seškrtány, které jsou ale odvislé od nezaměstnanosti, od míry nezaměstnanosti v daném členském státu. A jinými slovy to vytváří situaci, kdy členské státy systematicky selhávají v implementaci doporučení a reform, tím pádem čelí vyšší míře nezaměstnanosti, ale budou eh, mít seškrtány méně procent než ty státy, které svou ekonomiku posilovaly a tím pádem mají nižší míru nezaměstnanosti. A to je výsledek, kde v podstatě se trestá plnění předpisů a e, ekonomická snaha a neplnění předpisů se ignoruje, není přijatelný. Je potřeba, aby komise svá rozhodnutí stavěla na základě pobídek v tom smyslu, aby pozastavovala platby těm, které nemají dobré záznamy o implementaci doporučení komise a jiných doporučení. To je velice důležité, abychom zajistili řádně nastavený systém pobídek, abychom redukovali morální riziko, abychom zajistili aspoň základní spravedlnost při nakládání s členskými státy. E, opakuji, pane předsedo, že se těším na spolupráci s panem zpravodajem a doufám, že se nám podaří dosáhnout rychlého a úspěšného stanoviska. Děkuji. Děkuji, Koro. Za další Papa, Dimitros Papademulis za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že poděkuji panu navrhovateli za odvedenou práci. Rád bych všechny kolegy ze všech frakcí upozornil, jaké bylo stanovisko parlamentu k článku 23. Naše stanovisko bylo záporné. Hlasovali jsme proti. Mysleli jsme si, že článek 23 jak si ponižuje politické ohledy, které jsou důležité pro Evropský parlament. Máme pocit, že jak si podkopává sociální a regionální soudržnost. Nevím, hodláme se postavit za toto oficiální stanovisko parlamentu, anebo e, budeme pokračovat v business as usual poté tedy, co komise opět odvrhla stanovisko parlamentu a dělala si, co chtěla. Já si myslím, že bychom měli stanovisko parlamentu podržet. A měli bychom podle mě se pokusit zastavit implementaci článku 23. Ten článek by měl být e, nechán stranou, zatím implementován tedy nebyl, ale bohužel zatím e, se to neděje. Je potřeba, abychom konečně začali vykazovat aspoň trochu selského rozumu a nezaměřovat se jenom na to, jak můžeme oslabovat eh, různá ustanovení, která se objevila v té nejnovější verzi celé věci, ale musíme se zaměřit na to, co můžeme udělat ještě jiného. Doufám, že pan navrhovatel během dohadovací fáze se stínovými zpravodaji pomůže posílit roli parlamentu. Posílit jeho pozici tak, abychom tyto regiony mohli chránit. Jsou to regiony, které by neměly platit za fiskální bláznoství jejich konkrétní vlády. Je potřeba posilovat programy, které sníží regionální a sociální nerovnováhu. To jsou věci, které se v době krize zhoršovaly nerovnováha e, regionálně e, se prohlubuje, prohlubuje se nezaměstnanost, investice kolabují právě v těch zemích, kde e, hospodářská krize byla nejhorší a kde je nejvyšší nezaměstnanost. Je potřeba zaměřovat se na regionální koherenci, která by naopak měla sloužit jako protiváha vůči těmto, vůči těmto nerovnováhám. Rád bych, aby pan navrhovatel eh, sledoval spíše postup eh, pana zpravodaje z výboru Regi. A je potřeba, abychom se všichni zaměřili na posílení role parlamentu v této proceduře. Je také potřeba přidržet se původního stanoviska parlamentu, které jsme přijali v minulém legislativním období před volbami. Já jsem připraven předložit eh, pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem a doufám, že kolegové s nimi budou souhlasit, tedy samozřejmě pak, když si myslí, že to je dobrý nápad. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Dimitrosi. Jako další na seznamu stínových zpravodajů Sven Giegold za zelené. Děkuji, pane předsedo a děkuji za předložení této návrhu této, této zprávy. Nejprve bych chtěl říci, že máme eh, problém s některými zvířaty, a která se budují hnízda. Eh, která se budují svoje eh, Eh, nic za někteří lidé se to snaží zničit, proč jim to vadí a to je v podstatě i paralela s tímto opatřením. My jsme to eh, na úvod nepodporovali, protože seškrtání eh, prostředků pro podniky nebo regiony, které tak jako tak mají problémy, Eh, asi není dobré. Já chápu, že chcete vytvořit pobítky pro dobré provádění veřejné politiky, ale tím hodně uškodíte těm, kteří nenesou žádnou vinu za vzniklou situaci. A proto souhlasím eh, s těmi kolegy, kteří vyjádřili kritiku. I mě vadí, že tolik členských států nedodržuje doporučení pro jejich země. Nicméně já se ptám, jestli toto je správná zbraň, se kterou bychom měli eh, bojovat eh, proti těmto problémům eh, v zemích členské unie. Proto by bylo dobře asi posílit ten návrh v tom smyslu, aby ta škoda byla minimalizovaná. aby to bylo při, při Eh, eh, přijatelnější nebo při, eh, přiměřenější danému cíli. A potom se ještě chci zmínit o specifických podmínkách, které by měly vést tomu procesu přijímání ustanovení pro makrokondicionalitu, makroekonomickou kondicionalitu. To nařízení, které bylo přijato na konci předchozího volebního období, předpokládá takovéto hodnocení bez toho, aby dále rozvádělo, jak přesně by měl vypadat ten proces, který tomu má ve včetně zapojení zainteresovaných stran. A kromě toho si myslíme, že bychom měli požádat komisi, aby vyjasnila souvislost mezi tím nedávným sdělením o flexibilitích a klauzulích o investicích spokyny, které byly vypracovány na základě článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Možná, že zástupce komise by se k tomu v této souvislosti mohl vyjádřit. Děkuji. Tak. Děkuji, Svene. A jako poslední zastínem zpravodaje je Marko Vali za SNP. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím s dalšími stínovými zpravodaji, kteří promluvili přede mnou a kritizovali článek 23. A opravdu e, máme za to, že v tomto stanovisku pro výbor REGI je celá řada věcí, které zapotřebí změnit. Především se jedná o zásadu podmíněnosti e, strukturálních fondů e, pravidlům řízení. Členský stát, který nedokáže se držet pravidel pro deficit a může tam dojít přitom eh, k pozdržení nebo pozostání planet na 100%, tak eh, se tím nic nezlepší a bude to mít naopak ještě další horší hospodářský a sociální dopad. Může dojít k infiltraci eh, kriminálních organizací, potom u HDP, když dochází k nárůstu dluhu na národní úrovni, když se použije článek 23, tak budou na to doplácet regiony. Také se nebere v úvahu, že žádost o nové programování eh, smluv přináší závažné administrativní dopady, což by opět nesly regionální nebo místní úřady. A tam, kde chceme větší flexibilitu, to je revize klauzule o investicích, eh, zejména eh, tím, eh, že by se regionální a národní pros, um, úroveň uh, vyloučila z toho výpočtu, uh, abychom tímto způsobem mohli zohlednit uh, situace. Doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakých kompromisních uh, textů a zdá se, že už je tu poměrně slušná většina, která by nám pomohla Eh, dobře artikulovat ten eh, text ohledně článku 23. Děkuji, Marku. Malimo, na poštěný zpravodaj chce eh, přihlásil ještě jeden kolega. Pan, paní Eva Maleteč. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Kristosovi za předložení této zprávy. Já jsem velmi ráda, jsem teď slyšela, že všichni máme společný cíl, což je zajištění hladkého provádění kvalitní politiky a neznevýhodňování méně vyvinutých regionů. Jsme se ale uvědomit, že i cíle hospodářské zprávy eh, mají ten, eh, to cíle si jako cíl klade i hospodář, systém hospodářské zprávy a Vzhledem k tomu, že nařízení už existuje, ten příslušný článek, tak bychom měli co nejlépe využívat. Tento článek by mohl být dobrou pobídkou pro ženské státy, aby na kohezní politiku nenahlíželi odděleně od eh, hospodářské politiky, což dnes často vidíme v praxi. A pouze tímto způsobem by kozní politika mohla se stát i politikou rozvoje, nejenom čistými investicemi. A to potřebujeme. Naprosto souhlasím eh, s Korou, že bychom se více měli zabývat efektivností a prováděním těch doporučení přijatých pro jednotlivé státy a také eh, ty makroekonomické ukazatele by se mohly od toho trochu odlišit. A Evropská komise by je měla více brát v úvahu. Také to, jak, ty, jak to doporučení z jednotlivé státy byly zohledňovány v tom plánování operačních programů, nazvání partnerství a potom jak se to promítlo do provádění operačních programů v praxi. A to všechno ve vztahu tedy k těm doporučením. Jsem velmi ráda, že vám mohu říci, že jak mi bylo řečeno Evropskou komisí, tak nyní se analyzuje to, jestli daný členský stát skutečně v těch operačních program zohlednil tato doporučení. Komise k tomu připraví zvláštní dokument, kde bude posouzeno, jestli tomu bylo přihlednuto jako ke zvláštní prioritě v operačních programech. A potom budou sledovat i provádění těch opatření. která tam jsou vedena. Což je to význam, výraz, eh, důležité propojení mezi strukturálními fondy a hospodářským řízením. Ale chtěl bych ještě upozornit na jeden velmi eh, závažný problém, který je také spojen s tou řádnou ekonomickou zprávou nebo řízením. A sice to, o čem se hodně diskutuje na výborech eh, pro rozpočet a pro regionální rozvoj, ale ne na, výboru, na tomto výboru, a přitom by to pro nás mělo být důležité, jsou to ty ne zpracované platby nebo nevyřízené platby z evropského rozpočtu, které jsou velmi opožděné u kohezní politiky. A nejenom tady, ale i u dalších programů EU. A skutečně jde o řádnou ekonomickou zprávu, protože my eh, jsme také přijali směrnici o včasných platbách, kde eh, stanovujeme, že do 60 dnů se musí všechny závazky splácet. A teď jsme ti, kteří to sami nedodržují. A podle mě to je obrovský problém. Neměli by tady to probíhat pouze zmíněné dva výbory, ale my jako hlavní výbor pro řádnou žádný ekonomick, žádnou ekonomickou zprávu. Děkuji, Ivano. Teď se dívám, jestli se hlásí o slovo někdo další, ale nevypadá to tak. A v tom případě bych chtěl požádat komisi, jestli se k tomu bude chtít eh, vyjádřit v tomto okamžiku. Ja, to je der Fall. Bitte sehr. Děkuji vám, pane předsedo. Já nechci za naši stranu vyjadřovat mnoho poznámek, především bych chtěl poděkovat eh, panu navrhovateli. Pro nás to pojítko mezi financování ze strany EU a zdravým hospodářským řízením je důležité. A právě proto toto nové ustanovení, na kterém jsme trvali a chtěli jsme ho mít v tom novém právním rámci, protože jsme se domnívali, že efektivita evropských investic může být zajištěna jedině tehdy, když budeme fungovat v rámci zdravého makroekonomického prostředí. Možná bych tomu mohl uvést pár ujasnění. Za prvé bych vás chtěl ujistit, že Evropský parlament bude konzultován komisí ve všech jednotlivých fázích Eh, využívání těchto makroekonomických eh, ustanovení, takže je to celá řada situací, ve kterých máme povinnost informovat Evropský parlament o všech případech neefektivního působení, o možných pozastaveních financování a bude tu příležitost pro parlament, aby buď zahájil strukturovaný dialog u tohoto opatření, anebo také, aby přednesl konkrétní eh, stanovisko k určitému případu. Eh, na který bude parlament upozorněn. Eh, jedna konkrétní otázka, která zde zazněla a já bych ji chtěl vyjasnit, to pojítko mezi makropodmíněností ve financování ze strany EU, se financováním a na druhé straně eh, tou diskuzí o flexibilitě a paktu růstu stability. Já bych chtěl mezi tím rozlišovat, protože co se týče opatření o makroekonomické kondicionalitě, tak tam je to jasné. Pokud nějaký členský stát vstoupí do mm, procesu pro makroekonomickou nerovnováhu a nebo nadměrný deficit a neřídí se, opakuju, neřídí se doporučeními od rady, Komise má povinnost pozastavit eh, financování ze strany EU. Tam je to úplně jasné. To je v podstatě automatický postup. Takže tady hovoříme o zemích, které jsou už eh, jaksi v tom nápravném eh, systému, nápravné etapě. Pak je to otázka flexibility, pak eh, růstu stability z únoru tohoto roku. Tam je takzvaná investiční klauzule. A ta se týká národního spolufinancování u programů, které jsou financovány ze strany EU, protože můžete získat financování ze strany EU, pokud také poskytnete z vnitrostátní strany spolufinancování. A tato vnitrostátní eh, část je započtena do eh, vnitrostátního deficitu. Ale potom u zemí, které jsou v preventivní eh, etapě eh, to šetření, nikoli v té nápravné, o které jsem hovořil, tak mohou žádat o výjimku. Takže to vnitrostátní spolufinancování evropských programů bude vyňato z výpočtu vnitro, eh, toho národního deficitu, ale jen dočasně. A to eh, samozřejmě poskytne určitý prostor k nadechnutí onoho členského státu, který by jinak neměl. Takže to jsem chtěl vyjasnit a jinak vám chci jen poděkovat. Herzlichen Dank für diese Klarstellung. Děkuji za toto sdělení a poprosím nakonec ještě jednou pana zpravodaje, aby diskusi schrnul. Děkuji vám. No, chtěl bych poděkovat kolegům za velice zajímavé komentáře a návrhy. Myslím, že většina názorů je konvergentních, abych tak řekl. A osobně jsem pro přístup, pro postupný přístup. Nicméně uvidíme, co se stane, budeme to diskutovat a rád bych, eh, aby Evropský parlament pomáhal tento proces kontrolovat, aby se ho účastnil a aby eh, spíše eh, dělal toto, než aby jaksi válčil s komisí v uvozovkách. Nicméně chápu, že někteří kolegové tady to vidí trochu jinak a věřím, že proběhne plodná diskuse. Děkuji vám, Gergesi. Upozorňuji ještě na to, jak už bylo řečeno, že termín pro pozměňovací návrh je 19. května v 17 hodin. Projednání eh, návrhu 16. června a naše hlasování je zatím předpokládáno na 25. Eh, června. Příslušný výbor REGI se tímto bude zabývat 13. a 14. července bude tedy hlasovat o své zprávě. E, bod 13 na pořadu jednání různé, žádné různé nemáme a tím pádem bod 14 Upozorňuji na to, že naše příští zasedání výboru Ekon je v úterý 26. května od 15 do 18.30 hodin a teď mi tady zrovna někdo říká ne, ne, ne, že to tak není, tak prosím, aby mi to sekretariát tedy vyjasnil. Naše příští zasedání bude kdy? A, samozřejmě, ano. Eh, takže tady příští toho 26. května, jak jsem říkal, ale předtím ještě zítra dopoledne výměna názorů eh, s francouzským ministrem Sapénem, jak všichni víte. Děkuji všem, kteří vydrželi až do konce, přeji vám všem hezké odpoledne.